herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! vážené kolegyně vážení kolegové my jsme čekali ještě několik minut na někoho já jsem proto nedorazil tak přesně. ke dni obětem terorismu bych rád pronesl jedno prohlášení. milé kolegyně milí kolegové dnes již